Milí kolegové a kolegyně, usaďte se prosím. Chtěl bych přistoupit k dalšímu bodu jednání a ten se týká obchodní a také energetické politiky Ruska jako politického zboru jako politické zbraně vůči svým sousedům, zejména vůči Ukrajině, ale nejenom. Podle toho, co slyšíme, co zaznívá z Ruska a podle těch opatření, která můžeme skonstatovat, a myslím, že jsem to spolu s kolegou Sarušem Svolským vyjádřil v tiskovém interview. Je jasné, že ve svobodné Evropě nemůžeme akceptovat takováto opatření. Umluva eh, z Helsing z doby před eh, 17 lety má platnost do dneška a je závazkem pro Rusko a stanovuje, že eh, každý stát může rozhodovat o svém postoji, o vztazích k ostatním, o svazcích, eh, strategiích, aliancích. Podle vlastní představy to je smluvní povinnost všech evropských států podle mezinárodního práva. A já se domnívám, že Rusko porušuje úmluvu z Helsinek a e, Rusko je součástí VTO. A i v tomto ohledu porušuje mezinárodní pravidla. Každá země e, může utvářet své vztahy s ostatními zeměmi. Je to právo i Ruska. A nikdo nemá zájem na tom, aby vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou byly špatné, měly by být dobré s minimem eh, napětí, s minimem zamrzlých konfliktů. Ale jakým způsobem to daná eh, země eh, zajišťuje, je na jejím uvážení, na to nemáme žádný vliv eh, ani tady v Bruselu, ale ani v Rusku. Eh, to se musí rozhodnout v Kijevě, eh, jakým směrem se Ukrajina bude ubírat. O tom nelze rozhodovat ani v Bruselu, ani v Rusku. A víme se setkání ministrů zahraničí z prosince 2012, jaké požadavky musí být splněny na základě toho samitu ve Vilniusu, ale rozhodnutí, jakým směrem se země bude ubírat, musí padnout v Kijevě a nikde jinde. To bych chtěl ještě jednou zdůraznit. Chtěl bych ale eh, požádat, abychom eh, nevedli diskuzi o eh, přípravě samitu ve Vilniusu, o asociaci asociační dohodě. O tom eh, budeme potom vést diskuzi na základě eh, zprávy eh, pana Volského a dalších před summitem ve Vilniusu. I my budeme muset vést velice intenzivní diskuzi, jak budeme hodnotit, zda bylo dosaženo pokroku či ne. Ale dnes bychom měli vyslat zcela jasný Eh, signál eh, v vztahu eh, k postoji Ruska a jsem velice rád, že mezi námi je také ukrajinský velvyslanec, který nás krátce seznámí se situací. Je to pan kolega Vigant, který je zodpovědný za tyto otázky a jde nás do situace budeme mít krátkou diskuzi. Já bych tento bod potom krátce před 12. ukončil a chtěl bych požádat, abychom v dalším bodu jednání si vyslechli eh, zástupce opozice. Eh, poprosím o krátké stanovisko eh, pana Klička a Jaceňuka, protože v červnu to nebylo možné, protože se tenkrát nemohli eh, zúčastnit a chtěla bych tímto také oba dva pana Klička i Jaceňuka srdečně přivítat v našem středu. Pane velvyslanče, máte slovo, prosím o stručné informace. Velice vám děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Chtěl bych vám eh, poděkovat za eh, diskuse, které eh, povedeme eh, hned po letní přestávce. Bylo to velice rušné léto, eh, protože chceme podepsat ve Vilniusu dohodu o přidružení a Evropský parlament vycházel eh, z eh, mluvy eh, z 6. srpna, ale navzdory této činnosti jsou tu ještě značné externí faktory, které musí také Ukrajina překonat. Rád bych využil této příležitosti a utvrdil vás, že navzdory různých ultimátům pokusů o zastrašování, E, dohoda o přidružení e, bude v listopadu podepsána e, proces začlenění Ukrajiny do Evropské unie je nezvratný. Před dvěma týdny federální celní zpráva Ruské federace Eh, eh, začlenila téměř všechny eh, ukrajinské vývozce do rizikových kategorií, což de facto blokuje vývoz z Ukrajiny do Ruska. A představuje to kontroly veškerého zboží, průmyslových i zemědělských produktů. Tato aktivita představuje dvě třetiny Ukrajinc průmyslu eh, na Ukrajině a představuje to 100 tisíce pracovních příležitostí. Naše eh, vláda se vyjádřila k závažnosti této otázky vedlo se jednání mezi eh, prezidentem Ukrajiny i Ruské federace a E, e, také delegace e, navští, parlamentu navštíví v pondělí Rusko a usilujeme o nalezení kompromisu a pochopení, že dojde k podpisu e, dohody o přidružení. E, jsme ochotní vytvořit e, veškeré mechanismy pro zajištění strategického partnerství. Bohužel výsledky jednání můžeme zhrnout tak, jak řekl pan Putina Glazov. Ukrajina už nebude pro nás strategickým partnerem. A bude muset eh, veškeré obchodní aktivity koordinovat s Evropskou unii. Bylo tu úsilí eh, vytvořit eh, speciální celní mechanismy, pokud bude tato dohoda podepsána. Bude se to týkat veškerých typů zboží dovážených z Ukrajiny. Taková je realita. To nás tedy eh, může eh, čekat po samitu ve Vilniusu a eh, poškodí to všechny, včetně Ruska i Evropské unie. I když se Rusko zavázalo, že nebude vytvářet žádné ekonomické, žádný ekonomický nátlak a bude respektovat suverenitu podle eh, memoranda eh, z roku 1994 podepsaného eh, v Budapešti. Vážení poslanci Evropského parlamentu, rád bych vyjádřil slova uznání k tomu, jak se Evropský parlament a jeho hlavní politické skupiny k tomu vyjádřili. Také si velice vážíme eh, vyjádření Evropské komise eh, vůč, protože chování Moskvy je neakceptovatelné. Měli bychom jít nad rámec prohlášení. Já věřím, že reakce Evropské unie eh, by měla být chytrou, kombinací morální a politické podpory Ukrajině. Za prvé, Ukrajina musí v současnosti skonsolidovat všechny eh, politické skupiny s tím, že bude podepsána dohoda o přidružení. Za druhé, EU by měla oznámit rozhodnutí členských států EU, že bude 21. října e, na Radě zahraničí e, podepsána dohoda. A za třetí, provizorní uplatňování bude možné pouze e, pod vyjádření Evropského parlamentu. Za čtvrté je třeba zintenzivnit kontakty mezi evropskými institucemi, členskými státy, Ukrajinou i Ruskou federací. Za páté je také zapotřebí šířit vysvětlující kampaň o tom, jaký přínos bude mít dohoda o přidružení pro z hlediska politické, sociální dimenze. Je třeba zajistit otevřený e, přístup e, e, na evropské trhy pro ukrajinské zboží. A v neposlední řadě je třeba urychlit využití systému mikrofinancování a rozpočtové podpory. My myslím, že je třeba k tomu přistupovat obezřetně. Ukrajina je připravena eh, splnit eh, eh, svůj část závazku, aby bylo možné podepsat asociační dohodu. Již zde v Bruselu se koná jednání na vysoké úrovni. Milí přátelé, 25. výročí nezávislosti jsme oslavili minulý týden a cituji bylo řečeno, že přidružení k EU bude důležitým momentem pro Ukrajinu, aby se e, vyvíjela jako moderní evropský stát. A chceme e, společně pracovat e, pro budoucnost v této eh, kritické fázi. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou, eh, pane Broku, děkuji za tuto diskuzi. Eh, um, děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost hovořit o krizi mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokud jde o obchodní vztahy, tato krize vypukla v srpnu. Bohužel to je taková naše tradice a z těchto kontaktů vždycky vystupují problémy a je to buď v srpnu nebo v září a je třeba rychle reagovat. Máme asociační dohody a také dohody o volném obchodu které vedou k tomu, že zde máme také reakci třetích stran na vývoj těchto vztahů. To samozřejmě není úplně nečekané. Jednali jsme o tom pět let, ta dohoda byla zahájena v roce 2012 a doufáme, že za několik měsíců bude podepsána. Takže toto je tedy reakce, velmi náhlá reakce na vývoj situace. Ukrajinský lid se rozhodl, že se o tom bude jednat a bez ohledu na to, kdo bude u vlády, protože různé většiny se na to dívaly tímto způsobem. Jsme rádi, že ta situace, eh, které tedy došlo, byla takto podepsán, popsána a že se tedy vrátila v podstatě situace na hranicích k normálu, protože pohyb zboží a služeb mezi oběma zeměmi je zásadní a důležitý pro vývoj a život v jednotlivých zemích a doufáme, že už to tak bude pokračovat. Obě dvě země musí zajistit bilaterální řešení tohoto sporu v souladu s pravidly a povinnostmi, které obě země nesou jako členové VTO. Předseda připomněl, že právě pravidla VTO se vztahují na obchodní vztahy mezi zeměmi. Je třeba najít praktická řešení, nicméně události minulých týdnů ukázaly, že je zde jasná politická dimenze tohoto obchodního sporu. Rusko vyvolává a zvětšuje tlak na Ukrajinu právě s ohledem na blížící se podpis eh, asociační dohody v listopadu na samitu o východním partnerství. Jak se uvedlo v tisku, představitelé Kremlu řekli, že podepsání asociační dohody by mělo za následek spoplatnění eh, celními poplatky zboží, které směřuje z Ukrajiny do Ruska. A já bych rád řekl k těm citátům, že zde bylo také řečeno, že podepsání této dohody by bylo sebevraždou pro Ukrajinu a také, že pokud tedy Kiev podepíše tuto asociační dohodu s EU, tak Rusko by bylo nuceno vystoupit z dohody o volném obchodu, které s Ukrajinou má. Zároveň se také dodalo, že by bylo katastrofální pro Ukrajinu, kdyby se Rusko tedy snažilo této situaci všemi prostředky zabránit. Prezident Putin sám řekl, že asociační dohoda uvaluje přísné podmínky na Ukrajinu a že Rusko přijme ochrana opatření, aby ochránilo svůj trh, pokud bude tato dohoda podepsána. Ta, ten hraniční spor, ten nedávný pohraniční spor mezi Ruskem a Ukrajinou je pouze prvním varováním. Je to jen takový první výstřel nástěn toho, co se stane, když Ukrajina tedy podepíše asociační dohodu a tím se více přiblíží k EU. Komise po konzultaci s SVČ vydala jasnou odpověď. Ústy mluvčího pro oblast obchodu a také Včera o tom hovořil pan komisař Fíle. Já bych připomněl hlavní body. Jako svrchovaná země si Ukrajina může sama volit, jaké mezinárodní dohody podepíše. Máme zde také Helsingský akt a já chci zdůraznit, že odkaz právě na tento Helsingský akt je zásadní nejen pro naši dohodu o asociaci o přidružení, ale také pro naši dohodu s Ruskem. Ukrajina je rozhodnuta dále postupovat na cestě k přibližování se Evropské unii, protože je to zásadní krok k ekonomické modernizaci. A rozhodně tato dohoda nebrání Ukrajině, aby vytvářela konstruktivní vztah s celní Eurazijskou unii, pokud budou dodržována všechna pravidla a pokud to nebude eh, v rozporu se zajištěním volného obchodu v této oblasti. Jakékoliv ekonomické hrozby ze strany Ruska směrem k Ukrajině v souvislosti s možným podpisem asociační dohody jsou zcela nepřijatelné. EU je nadále rozhodnuta podepsat asociační dohodu, pokud tedy Ukrajina skutečně dosáhne pokroku na základě benchmarků, které byly přijaty v prosinci roku 2012 na zasedání rady a my doufáme, že to tak bude na listopadovém summitu východního partnerství. Samozřejmě tato podmínka splnění benchmarku není žádným způsobem změněna těmi nedávnými událostmi. Také stojí za to poznamenat, že EU má určité problémy, obchodní problémy a to jak s Ukrajinou, tak také s Ruskem a doufá, že tyto problémy budou rychle vyřešeny v souladu s povinnostmi, které vyplývají pro tyto země jako členy VTO. Komisař File se setkal s Andrejem Klujevem a s ministrem spravedlnosti. Andrej Klujev je poradcem premiéra pro národní bezpečnost, procházeli spolu ty benchmarky a byla zde vyslána jasná zpráva o podpoře v souvislosti s nedávným vývojem, ale také se zde hovořilo o řešení současných ekonomických problémů, které tedy zde máme s Ukrajinou. SVČ a EU se k tomu staví tak, že je třeba aby Ukrajina přijala konkrétní kroky, aby tedy vyřešila ty problémy, které by mohly souviset s přijetím ochranných opatření, protektivních opatření, týkalo by se to výrobku z uhlí a tak dále, ale v každém případě je třeba také splnit eh, tarifní podmínky, které vyplývají ze vstupu do VTO. Je také možné eh, mít zde určité výjimky, které by se uplatňovaly na citlivé artikly. Ukrajina je také na seznamu zemí, které mohou vyvážet vejce a drůbež do eh, evropských zemí. Objevují se zde také možnosti omezit ukrajinský vývoz na základě kritérií kvality a tak podobně. Ale zde také zaznělo, že do Ruska by začalo plynout eh, masově zboží eh, z Turecka. Nicméně existuje zde tedy oblast volného obchodu a tím pádem evropské zboží, které by bylo vyváženo do Ukrajiny, by se potom nekvalifikovalo, nebylo by tedy předmětem preferenčního zacházení, když by potom bylo dále vyváženo do Ruska, protože nejsou původem z Ukrajiny, ale z EU. Tím pádem podpis dohody o volném obchodu se třetí stranou, to znamená z EU, ze strany Ukrajiny, nemohlo by to být žádným způsobem použito jako výmluva pro zpřísnění celních podmínek. V každém případě by to mělo dopady také na naše vlastní, na naše evropské podniky, které podnikají v obou zemích. Takže naše společnosti, které investovaly do těchto zemí a které jsou tam závislé na specifických komponentech pro svou výrobu. Takže chceme v každém případě zabránit jakékoliv obchodní válce mezi oběma partnery. To je tedy způsob, jak k těmto věcem přistoupit a jak uplatňovat normy VTO. Rád bych zdůraznil, že asociační dohoda nebude na úkor vztahu Ukrajiny s Ruskem nebo dalšími sousedy. Věříme, že by to zemi přineslo výhody a nové příležitosti pro všechny ekonomické aktéry na Ukrajině, ať už se jedná o Rusy, Turky, Evropany nebo jakékoliv jiné ekonomické aktéry. Na závěr bych rád zdůraznil, že budeme i nadále velmi pozorně celou situaci sledovat a povedeme pravidelný dialog na odpovídající úrovni se všemi zúčastněnými stranami. SVČ a komise budou parlament plně informovat o dalším vývoji, a to i tedy prostřednictvím výboru INTA. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní už nám nezbývá mnoho času a proto bych byl velmi rád, kdyby vaše příspěvky byly co možná nejstručnější. A již v tuto chvíli uzavírám seznam přihlášených řečníků. Mám na seznamu deset poslanců, kteří se přihlásili. Možná ještě další. Dobře, takže pan Desesmarks je poslední. Jedenáct zatím končím. Minutu a půl. Každý z vás bude mít pouze minutu a půl. Nejprve pan Sáruš Volsky. Eh, v jménu grupy Evropské partii lidové. Jménem EPP eh, e děkuji za to, že předseda takto svolal tuto rozpravu, protože čas je cenný a proto je velmi dobře, že jsme mohli využít zkušeností pana Broka a pana Svobody, předsedy SD. Je to opravdu takový zvláštní okamžik. Já si vzpomínám na rok 2008. Rusko opravdu má rádo ten měsíc srpen, aby nás mohlo takto zaskočit. Potřebujeme širší obraz situace. Nejde pouze o obchod, v podstatě nejde jen o obchod a nejde také jen o Ukrajinu, ale je zde také tlak na Moldavsko a Armenii. Jde o celé východní partnerství a o celý ten projekt, který Rusko spochybňuje. Vidíme zde určité kroky, které mají charakter eskalace, můžeme očekávat další kroky. Jde o geopolitiku a možná také v otázce východního partnerství Evropská unie a Rusko mají kolizní kurz. Připomíná se zde eh, společná historie Kijeva a Moskvy. Používají se zde takové nástroje, jako je obchod, eh, plyn a takové ty zmražené konflikty, jako například eh, vztahy s Azerbajdžánem a, a otázka, která se týká Arménie. Ten embargo efekt pokračuje i vůči jiným zemím a celní unie opravdu může přijmout jednání, která půjdou proti zájmům zemí, které podepíšou dohodu o přidružení s EU. Nicméně Evropská unie i Ukrajina mají právo na svobodnou volbu. Evropská komise k tomu musí přistoupit eh, celistvě a nejen z obchodního hlediska. Evropská unie musí bránit Ukrajinu, musí působit proti ruskému tlaku a Ukrajina, pokud je rozhodnuta, a to je takový test, splnit tři podmínky, které unie stanovila, to znamená, musí propustit Timošenkovou, musí mít eh, svobodné volby a tak dále, tak Evropská unie musí zintenzivnit diplomatické úsilí s Ruskem, musí tento bod zařadit na pořad jednání Evropa-Rusko a musí to řešit v následujících letech. A my jako Evropský parlament musíme přijmout usnesení na plenárním zasedání ve Štrasburku 9. až 12. Sr- eh, září bude se to týkat tlaku a třetích stran na země, které uzavírají dohodu o přidružení. Já jsem pochopil, že ani já Jacka nezastavím. Sure Marek... Ale jsem si jistý, že Marek bude zdvořilejší. Děkuji. Eh, děkuji bardzo. Děkuji. Já si myslím, že této věci mezi námi nejsou příliš eh, odlišné názory. Představitel komise i pan Sarjuš Volský říkají, že se jedná o celistvou otázku, popisují zde ten mechanismus, který spočívá v tom, že úřady v Kremlu zatím tvrdili, že se této hry neúčastnili Jedná se zde o strategickou volbu zemí bývalého sovětského impéria. Nevměšovali se do toho, protože všechno šlo podle nich eh, dobrou cestou. Ta šance na podpis dohody o přidružení byla mizivá v minulosti, tím pádem se používala takzvaná soft metoda byla vedena občanská kampaň, kterou financovaly ruské peníze a tato kampaň ukazovala ukrajinským občanům, že nestojí za to přibližovat se k Evropské unii, ale teď tento plán přešel do nové fáze a Kreml ukázal svou imperiální tvář a arrogantně jako obvykle hrozí prstem a je to takový políček Ukrajině, není to zaměřeno pouze na oligarchy, je to zaměřeno na běžné lidi, kteří pracují, kteří vyrábějí, vyrábějí bombony, vyrábějí potruby. Tady se jim ukazuje, že jejich budoucnost je ohrožena. Je to zaměřeno tedy na běžné, obyčejné lidi, kteří mají strach o svou budoucnost. A my na toto imperiální vystoupení musíme reagovat jako civilizovaná země. Máme zde právo, máme zde budoucnost, máme zde uh, vztahy mezi EU a Ruskem a Rusko si musí uvědomit, že zde jde taky o její budoucnost a že zde tratí důvěryhodnost eh, jako země, ke které chceme přistupovat do budoucna jako k partnerovi. Děkuji. děkuji. Pokud jde o čas, tak to bylo o něco lepší a doufám, že paní Rebecca Harms to dovede do dokonalosti. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za pozvání vzhledem eh, k velmi překvapivému vývoji v této věci. Naše politická skupina pevně eh, stojí za tím, že současná reakce Ruska není překvapivá. Myslím si, že v rámci tohoto sporu musíme především zachovat chladnou hlavu. Chceme, aby asociační dohoda byla uzavřena, protože povede eh, k lepšímu demokratickému hospodářskému vývoji na Ukrajině. Dohodu o přidružení jsme nikdy nechápali jako eh, něco, co by bylo vzhledem k Rusku kontroverzní. Já jsem na Ukrajině, v Kijevě zas a znova hovořila o tom, že jsem přesvědčena o tom, že eh, obchodní vztahy Evropské unie s Ruskem eh, fungují a proto i obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Ukrajinou musí fungovat. A já si myslím, že tento konflikt Eh, nebo že by v rámci tohoto konfliktu by Brusel měl eh, Ukrajincům pomoci, protože to je jednoznačné porušení pravidel VTO. Zároveň se domnívám, že bychom měli zachovat klid a v naprostém klidu bychom měli eh, dokončit jednání o katalogu požadavků v rámci dohody o přidružení. Myslím si, že, nebo doufám, že to bude úspěšné. Nemyslím si, že problémem by bylo pouze Rusko. I nadále si uvědomuji, že náš požadavek Eh, aby byl, byla ukončena selektivní povaha soudnictví, eh, případ paní Tmošenkové a tak dále. Trvám na tom, aby eh, tyto požadavky byly splněny. Přeji tedy všechno dobré, jak Evropě, tak Ukrajině. Děkuji a slovo má pan Koval. Děkuji bardzo, paní předničo. Děkuji, pane předsedo. Opravdu zde nejde jen o velké ukrajinské koncerny, je to otázka pracovních míst na Ukrajině, je to otázka věrohodnosti té evropské volby Ukrajiny. Vzniká zde otázka, co udělat v situaci, když je ta dohoda už ve vysokém stupni vyjednána, když jde jen o to, aby byly vyřešeny ty poslední kroky, které se týkají justice a lidských práv. A vzniká zde otázka, zda Evropská unie bude v lepší situaci, když eh, se k ní Ukrajina nepřidruží, odpovědi jsou jednoduché. Všichni potřebujeme tuto dohodu o přidružení. Evropská unie také získá z této dohody. Je to dohoda, která je přínosná pro obě strany. A stanovisko konzervativců bylo vždy jasné, takže Máme zde tedy návštěvu do Kyjeva, máme zde dvě možnosti, buď vyvíjete tlak na Rusko, kritizovat Rusko, říkat, co má Rusko dělat, anebo se zamyslet nad tím, co můžeme udělat my. Dámy a pánové, teď přejdu do angličtiny. Závěry z toho, co se odehrálo v uplynulých dnech, jsou následující. Musíme být odvážní. Já vás asi budu šokovat, dámy a pánové. Asociační dohoda, kdyby nebyla podepsána ve Vilniusu, tak musí být podepsána zítra, příští týden, v Kijevu, v Kijevě nebo v Bruselu. Musí to být uděláno co nejrychleji protože my jsme schopni a musíme ukončit to napětí kolem této dohody, aby se tedy stabilizovaly vztahy mezi EU, Ruskem a Ukrajinou a aby se také ukončilo to napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, protože je to v rukou EU a Ukrajiny. Děkuji. Děkuji slovo má pan Lizek. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, na úvod poděkoval panu velvyslanci za to, že jasně ukázal, jaká je volba Ukrajiny jako státu a jako občanů. Chci také eh, poděkovat zástupci SVČ, který jasně řekl, že evropské instituce nesouhlasí s ruským tlakem, ale chci především poděkovat eh, panu prezidentovi Putinovi. Chci říci, že jsem pod velkým dojmem těch jeho vystoupení. Myslím si, že bychom pana Putina měli přihlásit na Nobelovu cenu ve zdravotnictví, protože myslím, že pan prezident Putin otevřel všem oči, všem těm, kteří nevěřili těm intencím, těm záměrům Ruska, nechápali, jaký je strategický cíl ruské politiky. Myslím si, že dnes všichni celé Evropě střední, východní, západní vědí, jaký je cíl Ruska a samozřejmě ocel, ropa, zemní plyn, dovoz, vývoz, to je všechno důležité, ale teď si musíme všichni uvědomit, že hovoříme o historickém okamžiku pro Ukrajinu a o historickém okamžiku pro Evropskou unii. A dveře Evropy, dveře Evropské unie pro Ukrajinu a další země z východního partnerství musí zůstat otevřené. Herr Salesky. Pan Salewski. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Máme co dočinění s velmi závažnou zkouškou, pokusem o omezení svrchovanosti Ukrajiny. A ta krize ohrožuje také věrohodnost Evropské unie. Unie je stranou tohoto konfliktu, je stranou této krize a nemůže se tvářit, že se jedná o záležitost, kterou si musí mezi sebou vyřešit pouze Ukrajina a Rusko. Evropská unie musí v této chvíli velmi jasně zareagovat a jasně musí zareagovat také Evropský parlament. Já jsem přesvědčen, že je zde opravdu velmi naléhavá potřeba připravit usnesení, na štrasburské zasedání v září. To bude tedy to usnesení, které odsoudí pokus Ruska vměšovat se do záležitostí Ukrajiny a vztahu Ukrajiny s EU. V tomto usnesení také musíme velmi jasně říci, že Evropský parlament se vyslovuje pro provizorní vstup v platnost eh, vícestranné a prohloubené dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou a to je nutná podmínka. Evropský parlament nemůže v této věci ponechat žádné pochybnosti komisi a radě. To usnesení musí být přijato v září. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Landsbergis. Uh, thank you, Elmar. Děkuji, Elmare. My, tedy Evropa, jsme v situaci, která je nesmírně důležitá, protože představuje historickou křižovatku pro Ukrajinu a zřejmě i pro Evropskou unii určitý nesprávný eh, výraz umírnění by se neměl eh, používat, eh, když jde o ruské zájmy. To ještě není tedy konec. Ruské zájmy nemají být proti svobodě a zájmu ostatních. Tyto zájmy by se neměly tedy marginalizovat proto, eh, jsme o několik kroků napřed. Eh, Ukrajina musí mít eh, svobodu rozhodování a dohody o tom, o čemž hovoříme, které budou podepsány s podmínkami nebo bez a jaké podmínky předloží na vyjednávací stůl obě strany, to je spíše druhořadá otázka. Je možné dosáhnout dohody, pokud obě strany, Ukrajina i EU, projeví dostatečnou vůli ke zblížení a ke koexistenci bez jakéhokoliv tlaku a ohrožení. Ale tato konzolidovaná vůle musí být jasně ukázána na obou stranách. Máme pocit, že ne všichni v Evropské unii jednotně přistupují k této otázce. I na Ukrajině jsou určité síly a e, Rusko s nimi počítá. Oligarchové a jiné síly, e, které usilují o rozštěpení našeho konsolidovaného postupu a my musíme e, pozitivně usilovat o, tuto konsolidaci. Děkuji, děkuji. Pan Stíl. Če. Evo, iz jedne šire perspektive jasno je da se odnosi Rusije ulaze u jednu fazu zaoštravanja i to ne samo... Je jasné, že ty vztahy jsou čím dál komplikovanější a to nejen s Evropskou unii, ale obecně se Západem. Je jasné, že bilaterální vztahy mezi USA a Evropskou unii kvůli Snowdenovi jsou čím dál horší. A v tomto kontextu můžeme situaci na Ukrajině také vnímat. A já mám velmi stručnou otázku pro našeho kolegu z SVČ. Pokud eh, můžeme dospět k závěru, že zde nastává velké napětí, jaké bude řešení? Co se stane, když to bude krize jako v roce 2009? Pan Bilan? Děkuji bardzo, já tež chciałem... Děkuji. Já jsem také chtěl na úvod poděkovat především panu předsedovi Brokovi za to, že tak rychle reagoval a svolal zasedání výboru AFED v prvním možném termínu. Představitel Evropské komise už připomněl, že Rusko velmi rádo vyvolává tyto konflikty v srpnu nebo v prosinci, tedy v době, kdy nejen tedy v Bruselu je eh, čas dovolených prázdnin. Eh, jsem také velmi ráda, že komise zde vyjádřila své stanovisko. Záměr Ruska v této věci je zcela jasný. Oficiálně Sergej Glaziev, eh, jeden z poradců prezidenta Putina jasně ukázal, že se jedná o vydírání Kyjeva, ale musíme si také uvědomit, že zde nejde pouze o obchodní záležitosti. Rusko zase přistupuje k těm tradičním pohrůžkám, pokud jde o ceny plynu, ale zase se to týká širších geopolitických věcí. O tom hovořil už pan poslanec Sariuš Volský a Evropská unie je zde opravdu stranou tohoto konfliktu, protože ta otázka se týká podpisu dohody o přidružení mezi Ukrajinou a EU a proto reakce Evropské unie musí být jednoznačná a rozhodná. Určitě Evropská komise a také na zasedání, plenárním zasedání eh, parlament musí přijmout jasné stanovisko k této věci. A já mám jednu otázku pro velvyslance Ukrajiny jsem velmi rád, že zde mohl tedy vystoupit a také chápu, že ty vztahy s Ruskem jsou dalším motivem k tomu, aby Ukrajina chtěla dále podepsat tuto dohodu s EU. Nicméně zde mohou být určité věci, které mohou být špatně interpretovány. Například to vystoupení eh, Azerova Týká se to toho vztahu jak bylo Rusku Kazachstánu. Paní, Paní Amin Reuten. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jen krátce. Děkuji všem za nejrůznější příspěvky. Vypadá to, že se jedná o Eh, obchodní konflikt, který by bylo možno zinscenovat. Samozřejmě, že to má také eh, politické dopady na Evropskou unii. Pan eh, velvyslanec říká, že jsme se vedali správným směrem a chceme, aby dohoda o přidružení byla skutečně schválena v listopadu v parlamentu. A to samozřejmě E, bude mít také politické dopady. Paní Rebecca Harms řekla, že e, právní stát na Ukrajině vykazuje i nadále závažné nedostatky. Obchodní dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou unii je pro vás velmi důležitá a proto se ptám, jestli jste ochotni se držet plánu a přijmout nová opatření. Děkuji. Děkuji a konečně poslední, pan Demesmaker, prosím. Děkuji, pane předsedo. Názory jsou jasné a to mě velmi těší. Souhlasím také s tím, co jste řekl vy, pane předsedo. Řekl jste, že Ukrajina se musí eh, mít možnost nezávisle rozhodnout, musí mít možnost přijmout eh, nezávislé rozhodnutí. Ruské, o tom, jestli eh, ruské rozhodnutí je ne, mm, přijatelné nebo ne. Já jsem eh, byl na Ukrajině, když vypukla ta obchodní eh, válka a jasně se ukazuje, jakou geopolitickou strategii Rusko sleduje, jaké strategické cíle si Rusko klade. Včera jsem četl velmi zajímavý článek Eh, v ruském časopise a tam je to velmi dobře popsáno. Musím říci, že obyvatelstvo Ehm, vkládá do Evropské unie velké naděje. Já tam jezdím často, to znamená, že to vím. Musím říci, že tamnější lidé jsou velmi pracovití a chtějí eh, se posunout dál a k tomu samozřejmě potřebují evropské investice. Zároveň je tomu tak, že sousedské vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou nejsou dobré. Rusko nepěstuje dobré sousedské vztahy a e, tato situace e, nic nezmění na tom, že to budou i nadále sousedě, sousedé. Ta situace se nezmění. Děkuji. Děkuji. E, rád bych v tuto chvíli přednesl tři komentáře. Za prvé, jsem velmi ohromen daleko sáhlou podporou Evropského parlamentu, eh, pokud jde o eh, snahu Ukrajiny podepsat dohodu o přidružení a za druhé, pokud jde o obchodní spor mezi Ruskou federací a Ukrajinou. A já eh, vám za tuto podporu velmi děkuji. Za druhé, prosím, Eh, chápejte moje komentáře, které jsem přednesl v sedmi bodech. Eh, jako takové, že potřeba je ještě nechat zvážit SVČ. Rád bych vás ujistil, že Ukrajina se snaží dosáhnout hmatatelného pokroku, tak aby splnila vhodná kritéria, která byla stanovena v závěrech Rady pro zahraniční záležitosti v září roku 2012. Rád bych jasně řekl, že současný obchodní spor s Ruskou federací nechceme využít proto, abychom se vyhnuli nevyhnuli závazkům, které jsme přijali v loňském roce. Jsme rozhodnutí je naplnit a pokračujeme na této cestě. Ještě jednou bych rád vyjádřil eh, upřímný dík panu předsedovi a vám všem děkuji vám za eh, dalekosáhlou podporu. Můžete se na Ukrajinu spolehnout, budeme eh, s Ruskem spolupracovat tak, abychom vyřešili všechny eh, spory eh, v duchu strategického partnerství. Velmi vám děkuji. Rád vidím, že tu převládl konsenzus, pokud jde o politický význam toho, co se děje a také pokud jde o způsob, jak se k tomu můžeme postavit, pokud jde o zásady, závazky VTO, které je potřeba dodržovat, měli by je uplatňovat všichni partneři a samozřejmě, že je potřeba zaručit eh, svobodnou volbu všech zemí na základě eh, aktu z Helsinek. Není tedy v zájmu nikoho, aby tady vznikalo, vznikalo politické napětí, eh, ekonomické spory. Naopak je v našem zájmu, aby se obchodní vztahy zlepšovaly, aby eh, byl snažší tok zboží, eh, služeb, abychom tedy vzájemný obchod nebrzdili, ale naopak mu napomáhali. To znamená, že v tomto duchu o tom budeme nadále diskutovat a já očekávám, že při příležitosti další dalšího samitu G20 budeme mít možnost o této otázce eh, hovořit. Děkuji. Děkuji vám všem, děkuji všem kolegům. Eh, musím říci, že jsme skutečně zaznamenali velký eh, souhlas, velký konsenzus. Musíme si uvědomit, že Rusko nemá právo jednat tak, jak jedná a za druhé chceme, že Chceme, aby dohoda o přidružení s Ukrajinou byla uzavřena. Eh, myslím si, že Ukrajina by měla dostat příležitost ji eh, podepsat a měla by k tomu vytvořit podmínky. To jsou tedy tři věci, které musíme mít na paměti a já si myslím, že nám to poskytuje také určitou naději, ale že eh, je to v jistém smyslu také nutnost. Takže vám děkuji. Prosím oba kolegy, pana Klička a pana Jaceňuka, aby přišli dopředu a poslali usadili se za předsednický stůl. Prosím. Herzlichen Dank. Srdečně vás vítám. Je to bod 3 na pořadu jednání. Eh, my jsme počítali s půl hodinou. Já bych chtěl navrhnout, aby každý získal téměř 10 minut nebo 5 minut na úvodní slova a potom eh, budeme mít několik otázek, protože musíme přesně skončit o půl jedné. Souhlasíte s tím, kdo z vás začne v Italii? Vážený pane předsedo, vážení poslanci, eh, členové výboru pro zahraniční záležitosti. Je mi velkým potěšením, že se dnes mohu zúčastnit vašeho jednání a hovořit k vám. Naši stranu velice těší velká pozornost, kterou věnujete a kterou věnujete i opozici v našem parlamentu. Rád bych začal jedním tématem, který je dnes na pořadu jednání, a to jsou nedávné obchodní sankce Ruska vůči Ukrajině, které jsou v nesouladu s mezinárodními obchodními dohodami Není divu, že e, vzniklo velké rozhorčení na Ukrajině. Evropské unii jsme velice vděční za to, že konání Ruska velice rychle a rozhodně odsoudila. Nebylo to poprvé, kdy ruské úřady přistoupily k takovýmto krokům, ale doposud e, nebyly provedeny tak systematicky a cynicky. Eh, v stejnou dobu. Je to pokus vytvářet tlak na Ukrajinu, pohrozit ji před eh, plánovaným podpisem asociační dohody a je to pokus zabránit vytvoření zóny volného obchodu. Je to eh, ukázka, že se Rusko nesnaží eh, zatajovat své geopolitické cíle. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že Ukrajina musí eh, využít všech prostředků, které má, aby obhajovala své zájmy eh, oproti Rusku. Je třeba to zohledňovat v bilaterálních vztazích s Ruskem obchodní sankce upozorňují na velký význam, eh, který bude mít podpis asociační dohody. Asociační dohoda nebude mít jenom značený dopad eh, na charakter dalšího rozvoje Ukrajiny, ale i ostatních zemí tohoto regionu. Jsme realističtí a máme také plné pochopení pro uskutečení našeho společného cíle. A e, víme, že podpis nebude možný bez značné podpory EU, ale také vidíme, že současná ukrajinská vláda není ochotná učinit veškeré nutné kroky. Opozice na Ukrajině je jednotná a bude prosazovat zákony, které jsou nutné, aby eh, bylo možné dosáhnout integrace Ukrajiny do evropského prostoru. Musíme učinit, co je v našich silách, aby tyto zákony eh, respektovali integraci zejména svým obsahem a prosazováním. Chtěl bych upozornit na to, že dohoda o přidružení je důležitým nástrojem, který má vliv na činnost současné vlády na Ukrajině. Posílí ochranu demokratických principů a poskytne nám nové možnosti, abychom mohli bojovat za svobodné volby v roce 2015. Naši eh, kandidáti budou to pomůže i našim kandidátům v roce 2015. Na druhé straně stroskotání eh, asociační dohody by pomohlo eh, při zmaření demokratických reform. Mohu vás ujistit, že demokratická opozice učiní vše, co je v jejich silách, aby současná vláda opravdu musela podepsat tuto dohodu. jsme přesvědčeni o velkém významu eh, eh, rezoluce o politických vězních na Ukrajině a i uvěznění Julie Timočenkové. Tyto úkoly mají naši největší prioritu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Jaceňuk, eh, předseda eh, politické rady strany Baťkyvština. Jste předsedou největší opoziční strany Strana paní Jaceňu, pana Jaceňuka je také stranou paní uh, eh, Timošinkové. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, velmi si ceníme příležitosti hovořit před vámi, oslovit takto vážené publikum. Dovolte mi, abych ve vší stručnosti řekl, že ukrajinská pozice uh, je naprosto v souladu s evropskou integrací. Snažíme se o integraci eh, do Evropské unie a rádi bychom o smlouvu o eh, přidružení v listopadu podepsali. Učiníme všechno, co je v našich silách pro to, aby ta dohoda byla naplněna. Eh, na napom- můžeme legislativě, která již vznikla, protože my už jsme zavedli celou řadu legislativních aktů a žádáme vládní stranu a pana prezidenta, aby eh, zavedli tuto legislativu, aby ji eh, prováděli. Já si myslím, že podpis dohody je skutečně podmíněn celou řadou podmínek a já si myslím, že tyto podmínky eh, musí být naplněny a ukrajinská vláda musí přijmout kroky, které k tomu povedou. My jako ukrajinský parlament eh, trváme na tom, že tím nejdůležitějším požadavkem je konec selektivního soudnictví a propuštění Julie Tymošenkové. Kromě toho eh, doufáme, že ukrajinský prezident ji umožní opustit zemi tak, aby se mohla eh, nechat tlačit v Německu. Další požadavek. Chceme reformovat úřad nejvyššího státního zástupce. Eh, návrh zákona byl odeslán Benátské komise a doufáme, že tato eh, komise k tomu poskytne svoje stanovisko a že Ukrajina následně schválí legislativu, která napomůže reformě eh, úřadu nejvyššího státního zástupce tak, aby byla dodržována lidská práva a právní stát. Kromě toho je potřeba zaručit tu nejdůležitější věc jakéhokoliv demokratického systému volby. Doufáme, že Evro- ukrajinský parlament tedy učiní všechno proto, abychom měli eh, volby, které budou eh, svobodné, nespochybnitelné, demokratické. Dovolte mi, abych ještě přednesl několik slov o Rusko. Není tu nic nového. Je můžeme říci, že Rusko rozpoutalo obchodní válku s Ukrajinou. Já bych to ale možná řekl trochu jinak. Eh, není to obchodní válka, je to geopolitický krok krok, geopolitická akce, která není zaměřena pouze proti Ukrajině, je to výzva, eh, které všichni my, to znamená jak Evropská unie, tak Ukrajina čelíme právě nyní, právě dnes. A myslím si, že na ní musíme reagovat společně, musíme společně eh, Eh, schválit jednoznačnou reakci, jednoznačnou odpověď. Musíme se podívat na to, jak se Rusko chovalo dříve, než baltské země eh, vstoupily do Evropské unie a do NATO. Eh, pojďme se podívat na to, jak se Rusko chovalo, když Ukrajina požádala o akční plán týkající se vstupu do NATO. Chovalo se podobně a pro nás je klíčové uvědomit si, že Nejde pouze o to, abychom přežili, ale díky těmto krokům Ruska eh, se Ukrajina posílí. My jako Ukrajina eh, se staneme součástí velké evropské rodiny. Ruská federace porušila celou řadu eh, bilaterálních, multilaterálních dohod, ať už, je to, ať už jsou to pravidla VTO, a e, dohoda o e, volném obchodu, která byla mezi Ruskem a Ukrajinou, která byla e, schválena ukrajinským parlamentem. Ale jak už jsem řekl, není to pouze obchodní záležitost, je to záležitost geopolitická a pan prezident Putin jasně řekl, že celní unie je ekono, ekonomická, hospodářská unie. Já si myslím, že Ruská federace a zcela konkrétně pan prezident Putin chtěl chce eh, obnovit jakousi, nebo chce vytvořit jakousi novodobou podobu eh, Sovětského svazu. A já si myslím, že tomu musíme učinit přítrž. Myslím si, že nejlepší reakcí na to je to, aby eh, dohoda byla podepsána a prováděna. Ukrajina nebude mít možnost Eh, organizovat svobodné prezidentské volby, pokud nebudeme mít dohodu o volném obchodu a dohodu o přidružení. Proto je to pro nás klíčové. Domníváme se, že naše budoucnost je budoucnost evropská, Ukrajina v rámci Evropy, Ukrajina v rámci Evropské unie. To je cíl, který máme na paměti, který se snažíme naplnit a budeme, co by ukrajinský parlament, vyzývat prezidenta, aby eh, naplnil všechny tři předpoklady a aby tedy eh, spolupracoval, aby mohla být dohoda o přidružení uzavřena. Já si myslím, že naše budoucnost je budoucnost spole, společná a pokud eh, budeme postupovat na této cestě společně, tak dosáhneme úspěchu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Šárius Volsky. Děkuji. Je dobré slyšet, že opozice je v tomto jednotná, pokud je o evropskou integraci. Ale myslím si, že můžeme také říci, když jsme si předtím vyslechli pana velvyslance, že opozice a současné úřady jsou také v této věci jednotní. Opozice má návrh, který jsem si právě vyslechl od pana Jaseňuka, že podpoříte vládu ve všech krocích, které budou směřovat k implementaci dohody o přidružení. To je dobrá zpráva. A opozice dokonce se může stát dočasným spojencem vlády. Dočasným a omezeným, ale spojencem v této věci. Eh, chci se zmínit o polské zkušenosti. My jsme na cestě do Evropské unie přijali dohodu, na které se shodly všechny části politického spektra. Týkalo se to specifických eh, orgánů a také velké práce parlamentu. Jednalo se o transpozici tisícovky směrnic do národního práva. Já už jsem třeba, aby vláda splnila ty věci, které jí byly zadány. Nebudu opakovat ty tři benchmarky, které zde zazněly, ale měli jsme takové znepokojivé varování od východní rady. Já tedy beru jako velmi dobré znamení to, co zde říkali panové Kličko a Jaseňuk, že znovu zahájíte práci, protože je nutné, aby byly tedy splněny ty podmínky, abychom dosáhli toho cíle, po kterém všichni toužíme. Takže hodně štěstí na této cestě a snažte se zaměřovat nejen na příští volby, ale také na zájmy příští generace. Děkuji. Děkuji. Pan Marek Šivěc. Děkuji. Byla to velmi zajímavá věc eh, vyslechnout si pana Jaseňuka a Klička. Fascinující je to, že hovoří jedním hlasem. Vím, že v Bruselu je ještě jeden lídr opozici, který v parlamentě není přítomen. Bylo by také zajímavé se od něj dovědět, jaké on zaujímá stanovisko v této věci. Ale přejdeme k meritu. Já k tomuto prohlášení přistupuji jako k závazku opozičních stran, také vůči EPP, vůči politické skupině. Buď jste tedy členy, nebo tedy usilujete o to, abyste se stali členy této politické rodiny. Takže je opravdu zajímavé i pro tuto politickou frakci, jak to bude probíhat, eh, ty vaše kroky k přistoupení, k přidružení tedy. Ze strany Evropského parlamentu je dobrá vůle, jsme rozhodnuti podpořit Ukrajinu, aby se přiblížila k Evropské unii. Víme ale, že ne všechna, všechny členské státy jsou stejně rozhodnuty v této věci, stejně rozhodné. A mně se zdá, že ten eh, poslední ta poslední rovinka, cílová rovinka před tím summitem ve Vilniusu bude vyžadovat velký kus práce také z vaší strany, protože hlas opozice v této věci a vztahy eh, s prezidentem, eh, s vládou, to je opravdu velmi vážný argument, který budeme moci použít, tu vaši jednotu. A pak ještě jedna taková drobná věc. My zde hovoříme o velkých věcech, o geopolitických, historických tématech, protože takový je moment, takový je scénář. Ale jsou zde i další věci, které znepokojí Evropský parlament, například eh, postoj eh, k sexuálním menšinám. Už se o tom hodně hovořilo. A ještě jedno slovo, jednu větu, která je určena panu předsedovi Brokovi. My jsme měli příležitost hovořit se zástupci opozice před prázdninami. Teď zde máme vůdce opozice, to je velmi dobré. Možná by teď ale bylo na čase, pozvat někoho ze strany regionu, zástupce většiny, protože určitě k tomu mají co říct. A já si myslím, že některé myšlenky, které jsou zde prezentovány vůči menšinám, by byly zajímavější, kdyby je prezentovala také většina. Děkuji. Äh, äh, Dneska jsme tu měli pana velvyslance a byla tu také zastoupena vláda ministr zahraničí eh, jmenovaný stranou regionu. To znamená, že vláda to již zastoupena byla. A podobně budeme postupovat i v budoucnu během příštích dvou měsíců, protože v této době musíme rozhodnout, co dál. Pokud jde o Vilnius, pokud jde o to, jakým způsobem ukrajinská vláda, ukrajinský parlament přijme nutná rozhodnutí, která jsou v této souvislosti potřeba. E, definovali například pan Sárius Volský e, ve svém komentáři, tak e, na to si musíme počkat. Já si myslím, že z toho potom vyplyne naše společná pozice. Nyní má slovo pan kolega Kreisel Dörfler. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Obchodní politika vždycky souvisí s geopolitikou, alespoň částečně. Pokud by si někdo myslel, že je to e, naprosto oddělené, podléhal by iluzi, která se objevuje již od doby kolonizování. Já si myslím, že tato obchodní dohoda by e, měla v každém případě vzniknout. ale zároveň musí být naplněna pravidla hry. Musí to být do Vilniusu připraveno tak, aby obě strany mohly dohodu eh, podepsat. To, co dělá Putin, je samozřejmě možno nahlížet z nejrůznějšího hlediska. Samozřejmě, že se ukazuje, že je velmi nespolehlivý jako partner, ale mě by zajímalo, jak probíhá eh, diskuze v rámci ukrajinské veřejnosti, jak eh, Tady hodnotí ukrajinská veřejnost toto ruské chování. My víme, že obchodní toky, ať už jsou to dodávky plynu, eh, vždycky byly využívány k tomu, aby eh, se prosazovaly určité obchodní zájmy a já se obávám, že by k tomu mohlo opět dojít. Já bych rád připomněl, že eh, pokud jde o zasedání G20 v Moskvě, budeme eh, s napětím očekávat, jaký bude postup Evropské unie směrem k Rusku, pokud jde o Ukrajinu. Já si myslím, že to je eh, ta nejrůz, nejdůležitější věc. Samozřejmě, že jsou tu věci, kdy Rusko jako partnera potřebujeme, ale otázka zní, jestli je Putin ochoten přijmout příslušnou odpověď odpovědnost a e, já si nemyslím, že bychom takovouto situaci měli zneužívat k tomu, abychom e, tady porušovali e, nebo porušovali pravidla VTO a snažili se dovolávat jejich dodržování. Myslím si, že to by nebylo to nejlepší řešení, tak nesmíme to tedy přeceňovat. Děkuji. A nyní na závěr pár Eh, dostanete tedy slovo. Na závěr nyní má slovo paní Lubčeva. Prosím, doufám, že se mě to podařilo vyslovit alespoň z části správně. Děkuji, pane předsedo. Dneska tu zazněla velmi důležitá prohlášení jak ze strany uh, ukrajinské vlády, tak ze strany ukrajinské opozice. Můžeme konstatovat, že jak vláda, tak opozice zastávají jednotný názor, pokud jde o tu nejdůležitější věc. To znamená, pokud jde o nadcházející rozhodování Evropské unie o dohodě a přidružení, je velmi důležité, aby všechny zúčastněné strany byly zapojeny do eh, integračního procesu Ukrajiny. Musíme také dodržovat časový plán pro podepisování dohody o přidružení. Ta dohoda eh, se podepsat musí. Ale zároveň se musíme vyvarovat toho, abychom při Eh, přijímali uspěchaná rozhodnutí. Ráda bych se zeptala pana Klička a pana Jaceňuka, jaké možnosti tady vidí pro společný postup opozice a vlády, pokud jde o dodržování kritérií nebo podmínek pro eh, podpis dohody o přidružení. A kromě toho mám ještě jednu otázku. Jak se staví eh, ukrajinská veřejnost k procesu integrace Ukrajiny do Evropské unie? Děkuji. Děkuji. Ja, dank u wel eh, beide heren van de oppositie. Ano, děkuji. Chtěl bych poděkovat představitelům opozice a říci, že je velice dobré se dosvědět, že podporují evropskou integraci. Ale jak jsem již řekl dříve, já eh, doufám, že Ukrajina Žína zůstane stejnou zemí, jako jsem ji navštívil a <clears throat> mám eh, také některé kritické otázky. Já mám dojem, že mezi obyvatelstvem eh, převažuje váhání podpořit politiky a eh, vůbec, že je to skeptický postoj vůči politikům jakéhokoliv zaměření. A eh, doufáme, že tam budou svobodné a demokratické volby. A myslím, že je to docela nebezpečné, když eh, vlastní obyvatelstvo přistupuje s podezřením ke své politické také reprezentaci. Myslím, že by se nám o tom měli eh, říci něco více. Eh, z části to souvisí s převažující korupcí na všech úrovních. A to si vyžádá eh, reformy a zákona opatření. Souhlasíte se mnou? Vy jste se přihlásil o slovo po uzavření seznamu řečníků. Budete mít méně než jednu minutu. Když mi to líbíte, tak vám přesto dám slovo. Tedy velice stručně, pan Bílan. Děkuji, pane předsedo. Jsme v cílové rovince několika letého procesu jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Nevíme, jaký bude konečný účinek. Já bych byl opravdu rád, kdyby tato dohoda byla přijata, kdyby byla podepsána zítra nebo pozítří v Kijevě nebo v Bruselu, ale bojím se, že se tak nestane. Takže v souvislosti s tím nás čekají dva měsíce války nervů, války, ve které jednou, jedna ze stran, a sice Rusko, má velkou zkušenost s realizací takovéto politiky. Já jsem velmi rád, že alespoň dnes ukrajinská opozice i tedy představitelé ukrajinské vlády zde v osobě velvyslance hovoří jedním hlasem. Je nutno, aby byl přijat odpovídající zákon nejvyšší radou a mě by zajímalo, zda se i v tomto shodnete, zda se shodujete na tom, jaké zákony je třeba přijmout a co se stane v následujících dnech a týdnech. Děkuji. Jazyk. Thank you very much. Děkuji. Já mám jen velmi stračnou otázku. My jsme se dověděli, jaké je vaše stanovisko k dohodě o přidružení. Je dobré vědět, že jste velmi nakloněni tomu, aby byla podepsána co nejdříve, ale mě by zajímal váš názor k vystoupení premiéra Azarova a také k tomu, že by se Ukrajina připojila k celní unii, nebo že by zde byly určité dohody kolem celní unie, která je tedy uh, uspořádána kolem Ruska. Takže jaké je tedy vaše stanovisko k současné zahraniční politice vaší země? Děkuji. Pan Landsbergis, 30 vteřin. Já jsem již požadoval maximální konsolidaci vztahu k té otázce po podpisu dohody o přidružení. Zapotřebí je také větší flexibilita při splnění předběžných podmínek, pokud bude eh, propuštěna paní Timošenková za současného eh, prezidenta nebo dalšího, bude tedy eh, ještě před podpisem podpos, dohody, podpisem dohody propuštěna nebo poté, to bude důležité když bude eh, nedostatek vůle podepsat dohodu, tak by to bylo velice špatné pro Ukrajinu, ale i pro Julii Timošenkovou. K tomu by tedy nemělo dojít. Děkuji. Kdo začne? V opačném eh, pořadí začnete odpovídat jako první. Velice vám děkuji za nezmírně důležité otázky a pokusím se na každou z nich odpovědět. V prvé řadě k otázce reform na Ukrajině. Nejlepší akční eh, plán, jak reformovat mou eh, zemi, bude eh, podpis a realizace dohody o volném obchodu. Nemusíme znovu objevovat Ukrajinu podmínky jsou e, připraveny a nejlepším akčním plánem bude realizace dohody o volném obchodu a e, Ukrajina bude mnohem e, více proevropská. Abychom toho dosáhli, je třeba třeba se zabývat jedenácti legislativními akty. Zahájili jsme jednáním u kulatého stolu a Eh, různé strany se tohoto jednání účastnily. jaký byl výsledek? Připravili jsme časový rámec, harmonogram, připravili jsme podklady k legislativě, která je nutná k podpisu dohody o volném obchodu. Týká se to 11 legislativních aktů a já bych chtěl zdůraznit, že se to pouze týká politické vůle ukrajinského prezidenta a eh, většiny eh, strany regionu regionů. Eh, Zda podniknou skutečné kroky, aby eh, v listopadu mohla být tato dohoda podepsána. Eh, ptáte se na politiky na Ukrajině a na jejich vnímání na Ukrajině upřímně za to. Ne, Ukrajinci a nejenom oni nenávidí politiku, politiku usilují o skutečné změny, o věrohodnost a to je také odpovědnost nových politiků v naší zemi. A toho bychom chtěli dosáhnout, proto chceme vystupovat a proto potřebujeme tuto dohodu o volném obchodu, abychom našim lidem mohli ukázat, že jsme proevropští, víme, co je třeba činit a s kým, kdo jsou naši partneři. Co se týče té e, populární diskuzi o integraci EU, je to zvláštní, že tu jsou dva po e, a průzkumy e, míň, veřejného mínění. Bylo řečeno, že většina Ukrajinců podporovala integraci do eh, nadnárodního celku pod eh, eh, kontrolou Ruska. To bylo v době, kdy jsme pokládali Janukoviče za proruského prezidenta, ale časy se změnily. 56% Ukrajinců nyní podporuje integraci do EU a to je ta dobrá zpráva. Čím více pro ruských prezidentů budeme mít, tím větší nálada bude proevropská, ale potřebujeme v naší zemi mít e, také kampaně pro posíletí veřejného mínění. Je třeba vysvětlovat, jaký přínos to přinese počínajíc bezvízovým stykem a potom dojde ke skutečné e, výměně a e, vytvoření právního státu, řešení korupce a tak dále a tak dále. Je třeba posílit toto vnímání vnímání evropských ideí mezi eh, ukrajinskými občany a co se týče té celní unie. Já mám takový pocit, že ukrajinská eh, vláda se pokusí využít nějakých eh, triků. Na jedné straně bude jednat s Evropskou unii, ale na druhé straně se bude snažit vyjednat určitý typ vztahů v rámci celní unie nebo s tou celní unii, eh, protože elektorát Eh, současného eh, prezidenta je proruský a eh, on by jinak tak své voliče ztratil. Bude to jistě zvažovat a my to musíme mít také na paměti. To je tedy důvod, proč potřebujeme, aby byla tato dohoda podepsána a potřebujeme tedy nové rovné podmínky jednání s Ruskou federací. Potřebujeme mít prostě nový typ e, vztahů. Je třeba, aby e, ruská vláda, ruský prezident respektoval e, suverénní ukrajinský stát. A v tomto smyslu potřebujeme vaši podporu. A v neposlední řadě naléháme na naši vládu, aby e, splnili ty tři e, podmínky svobodné volky, by propuštění Timošenkové a e, státního prokurátora. Pan Kličko, děkuji. Děkuji. Na část dotazu již odpověděl kolega, já bych rád pouze něco doplnil. Dneska se nabízí zásadní otázka. Celní unie, Evropská unie. Musím říci, že většina Ukrajinců se rozhodla, chtějí eh, být součástí Evropské unie. Eh, toto je dneska velmi důležité. Musíme si uvědomit, jaké to bude mít dopady. Umíte si jistě představit, že 75 Ukrajinců nikdy neopustilo jejich zemi, ne, neopustilo svou zemi a e, teoreti- evropské hodnoty znají pouze teoreticky. Pokud srovnáte životní úroveň úroveň vzdělávání, úroveň lékařské péče eh, na pozadí Evropské unie a celní unie, tak eh, je to jednoznačné. Mohu říci, že většina Ukrajinců podporuje dohodu o přidružení, chtějí, aby byla podepsána. Eh, jednoznačnou odpovědí pro ně je životní úroveň v Evropské unii. My jsme Evropané historicky svojí, svým smýšlením, svojí mentalitou a chceme zvýšit naši životní úroveň. Naši e, sousedé, ať už je to Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Česká republika, dosáhli v tomto hledu velkých úspěchů a jsou nám příkladem. Samozřejmě, že to je velký úkol a celá řada povinností eh, je ještě před námi. Nicméně máme možnost je splnit a za opozici mohu říci, že učiníme všechno, co bude v našich možnostech, tak abychom tyto úkoly a povinnosti splnili. Byla řeč o reformě soudnictví, soudů, a skutečně musíme ještě vylepšit situaci, pokud jde o vztahy mezi jednotlivými kraji, regiony. Je to tedy úkol, který máme před sebou. Žádná země se nemůže stát zemí evropskou, pokud má politické vězně. To znamená, že za opozici mohu říci, že učiníme všechno pro to, aby byla Julia Timošenková propuštěna. Samozřejmě, že obrovským problémem je u nás korupce, budeme proti ní bojovat a budeme se snažit přijmout příslušné reformy. A ještě zcela stručně bych rád řekl, že se domnívám, že Evropská unie naopak potřebuje Ukrajinu, protože my jsme stabilní země a potřebujeme být stabilní zemí, tak abychom uh, vytvořili uh, klid v celém regionu. Proto se domníváme, klademe si za cíl, abychom dohodu o přidružení podepsali a abychom nadále pokračovali na cestě směrem do Evropské unie. V tomto ohledu eh, jsou tedy důležitá všechna rozhodnutí, která jsme přednesli. My, co by ukrajinská opozice, učiníme všechno, co bude v našich možnostech, abychom tento cíl a sen naplnili. Pan Jaceňuk má ještě poznámku k samitu G20. Řekl jste, nebo hovořili jste o samitu G20. Rád bych vám připomněl, že minule to bylo eh, G7 plus 1 a tady by to mohlo být G19 plus 1 po tom, co se děje v Sýrii eh, a na Ukrajině. To znamená, že se domnívám, že Výsledek samitu G20 bude záviset na tom, jak se zachováme my. Ukrajina a Evropská unie musíme eh, být zajedno, musíme projevit eh, jednomyslnost a rozhodnost. A pan prezident Putin nám zaplatí útratu v Petrohradě. Děkuji, děkujeme vám za příležitost s vámi hovořit Eh, nepochybně to není poslední jednání, které věnujeme Ukrajině a východnímu sousedství před zasedáním ve Vilniusu. Bude to na našem programu i nadále a eh, těší nás, že se na vás můžeme spolehnout a že můžeme počítat s vaší spoluprácí. Děkujeme.